státního rozpočtu ve znění pozměněném radou plus eh, zpráva pana BG uvolnění prostředků z nástroje pružnosti. Přistupujeme k této rozpravě. První eh, eh, bude mít slovo naše kolegyně paní Francesca Balzáni, zpravodajka. Prosím, Francesca Balzáni. Děkuji, pane předsedo. prožíváme krizové období, které není jenom ekonomické, je to krize důvěry. A tato krize důvěry zasahuje všechny občany, zejména ty nejmladší, kteří v důsledku toho mají více problémů s budováním vlastní budoucnosti. Pro boj s touto krizí si Evropská unie vytvořila výzvu strategie 2020. Tato strategie by se měla snažit překonat tento nedostatek důvěry, abychom směřovali k většímu blahu do budoucnosti. A proto Evropský parlament zařadil do samého jádra rozpočtu financování této strategie. A začneme první z priorit. Evropa s lepší zaměstnaností, s kvalitnější zaměstnaností, orientovanou na výzkum. A jakožto Evropský parlament žádáme více prostředků na klíčové programy, což jsou skutečné hybatele. A jedná se zejména o programy pro konkurenceschopnost a inovace. Chceme být konzistentní oproti našim záměrům. Měli bychom vyslat pozitivní signál. Měli bychom začít konkrétně vytvářet tento prostor. My nefinancujeme protikrizový rozpočet, protože krize trvá, ale musíme tuto krizi brát v úvahu. Občané od nás chtějí větší serióznost. Nejen občané, ale i trhy se na nás dívají a očekávají naše rozhodnutí. Očekávají od nás nezbytná rozhodnutí, která nám umožní se vrátit na cestu, kterou jsme si vytyčili. A je velmi obtížné vyslat takové pozitivní sdělení. Bylo by pozitivní, kdyby se rozpočet skutečně orientoval na strategii 2020, ale musíme také zajistit dobrou meziinstitucionální spolupráci. A právě proto Evropský parlament důvěřuje stanovisku Evropské komise. Je třeba brát v úvahu tuto chvíli, která je nesmírně obtížná. Evropský parlament se domnívá, že hodnocení Evropské komise, pokud jde o potřeby, jsou spolehlivá. Navíc došlo ke změnám v Evropě. Evropa už eh, nemůže stát mimo politickou scénu, musí sehrávat klíčovou úlohu na mezinárodní scéně. Je třeba reagovat na krizi, ale je třeba také obnovit eh, naše naše, naši vedoucí roli na mezinárodní scéně a proto musíme využít nástroj pružnosti. Právě proto, abychom se vyrovnali s těmito výzvami, abychom poskytli důkazy o spolehlivosti a odpovědnosti našim občanům i dalším institucím, které nás pozorují. A to vše musíme učinit transparentně. Náš pohled na rozpočet není vyjednávací taktika. Naše stanoviska odrážejí to, co my považujeme za zásadní. Musíme znovu nalézt jistější ovzduší z, ovzduš, z představu Evropy, která se nalezne v tom této představě. Děkuji vám, paní kolegyně. Teď má slovo kolega eh, José Manuel Fernández, zpravodaj. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, procházíme obdobím finanční, hospodářská a sociální krize a proto je nezbytné, aby všechny instituce se maximálně snažily. Musíme také zajistit, aby k tomu měly instituce potřebné zdroje, aby mohly dostat těm výzvám, jejichž řešení občané očekávají je to doba krize, ale zároveň je to také eh, moment, jehož se chápou extremisté, euroskeptici, eh, kteří eh, teď se snaží hrát na strachu lidí, na populismu v zásadě rychle skočili po této příležitosti, aby spochybnili evropské instituce ale ani oni eh, nemohou spochybnit to, že se opravdu všechny evropské instituce velice snaží v souvislosti s rozpočtem na rok 2012. Množství provozních a administrativních nákladů pro všechny instituce je jenom 5,9 z celkového rozpočtu Evropské unie. To stojí za povšimnutí. Musíme rovněž zdůraznit, že jsme překonali očekávání nastavení představená radou. Tím že jsme vyčlenili na okruh 5 500 milionů, což pokrývá vlastně veškeré výdaje Evropské unie. A to i bez ohledu na to, že máme nové úkoly, nové členy a výzvu, kterou představuje přistoupení Chorvatska a že máme eh, mnoho dalších eh, úkolů v souvislosti s novou eh, vnější službou. Na rok 2012 provozní náklady stouply jenom o 1% pro všechny instituce, což je daleko méně než inflace a v reálném vyjádření to znamená vlastně negativní navýšení rozpočtu. Nemůžeme eh, eh, nepřihlédnout k tomu, že opravdu instituce vynaložily veškeré úsilí a opravdu se snaží o um, úspory, to není žádný mýtus, to, že se škrtá. Je pravda, že e, něco už nelze prostě odkládat. Máme minimální například výdaje na bezpečnost, na elektřinu, na zdroje. To je, je třeba udržet. Co se týče rozpočtu Evropského parlamentu, velice vítám úsilí ze strany evropských politických stran a parlamentního byra zase zavádějí škrty a provádí také strukturální strukturální změny. Co se více než 74 milionů euro bylo seškrtnuto na základě souhlasu Byra parlamentu, po mnoha dohodovacích eh, schůzkách. Znamená to, že rozpočet na rok 2012 je od roku 1999 v reálném vyjádření nejnižším, což dokonce zahrnuje i eh, další výdaje na osm nových členů plus přistoupení no, eh, Chorvatska. Na základě návrhu Rady a vzhledem zase k přistoupení Chorvatska rozpočet na rok 2012 se o 1,1% bude aktualizovat, což je ale daleko pod in inflací. Eh, my jsme schválili určité odhady na plenárce v Dubnu v roce 2012 a ty byly navýšeny o 2,3% a to nezahrnuje výdaje spojené s přistoupením Chorvatska a s vůbec s novými členy. Na základě těchto hodnocení jsme znovu otevřeli diskusi s předsednictvem, s Biro a seškrtali jsme ještě více než milion euro. Takže porovnání s roku 2011 co co se týče administrativních nákladů, máme vlastně dvě další úrovně, výdajů, k němž je třeba přihlížet, to jsou noví členové plus přistoupení Chorvatska. A když to vše vezmeme v potaz, pak to vlastně znamená, že vidíme jenom 0,9% navýšení rozpočtu, což je minimální. A závisíme ovšem na tomto minimálním nárůstu, abychom mohli nadále postupovat s budováním evropského projektu a abychom dostali výzvám, jak to od nás čekají evropští občané. Děkuji. Ano, děkuji, děkuji vám za tento projev a nyní pan kolega Reimer Bege, který je rovněž naším zpravodajem. Prosím. Äh, Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, my navrhujeme, aby se využili prostředky z nástroje pružnosti a to eh, na základě bodu 27 interinstitucionální dohody a sice ve prospěch strategie EU 2020 pro růst a zaměstnanost a ve prospěch evropského sousedství. Ale zároveň bych v této diskuzi chtěla říci, že co se týče eh, zprávy, mm, této zprávy nebudeme to předkládat eh, k odhlasování, protože tady dodržujeme smlouvu. My víme, že nástroj eh, pružnosti může být eh, čerpán společně všemi institucemi, pouze v případě tedy eh, naléhavosti. A to se týká právě kategorie okruhu 1a, je to 30,75 milionů eur pro strategii EU 2020 a dále 208,67 milionů e-, euro navrhujeme pro Evropský nástroj sousedství a partnerství. Dále bych na tomto místě chtěl ještě jednou říci, že Evropský parlament ve svých závazcích se vyjadřuje ve prospěch vyrovnaného rozpočtu. A myslím si, že si nezasluhuje parlament, aby byl kritizován ze strany rady. Když se podívám tedy na eh, závazky, tak eh, rada má menší závazky a mm, Ehm, parlament navrhuje lehce navýšené eh, prostředky v porovnání s návrhem komise a také o něco výše, než rada navrhuje. Ale tady je klasický rozdíl. Rada opět vnímá vlastně rozpočet parlamentu jako jakýsi nepřátelský prvek. A je tady zásadní otázka, co z toho můžeme vyloučit. To je otázka, kterou si rada klade. A eh, tady je nutné si uvědomit, že závazky se samozřejmě musí proměnit v čísla a tady je snaha tedy toto stlačit co nejvíce. A to jde tak trochu proti duchu seriózní rozpočtové politiky. Navíc eh, veřejnosti je nutné říci, že mezi rokem 2000 eh, 2010 rozpočet eh, narostl o 62 procent z hlediska rady a dále tady máme eh, rozpočtové mm, požadavky, které jsme museli naplnit z hlediska rozšiřování Evropské unie. V roku 2011 máme 27 členských států a zde eh, vydáva, jsme vydávali o 23 více než v předchozím eh, období a e, v budoucím obdobím tedy dojde také k navýšení asi o 23 To, co dnes budeme hlasovat, je, myslím, seriózní nabídka radě z hlediska e, možnosti odsouhlasit tento rozpočet na rok 2012. Já bych chtěl zde ocenit práci rozpočtového výboru kde skutečně eh, byla snaha to navýšení stlačit na 0,8 eh, bez Chorvatska a nyní tedy jsme dospěli k 0,9%, to je snaha o vyrovnanost rozpočtu. Jsme tedy v situaci, kdy jsme naplnili naše úkoly z hlediska parlamentu a aniž bychom tedy poškodili nějakým způsobem celý rozpočet. Co se týče víceletého rozpočtového rámce, všechny instituce se musí snažit o snižování eh, nákladů na administrativu a je nutné samozřejmě eh, zároveň udržet efektivitu práce těchto institucí. A do tohoto balíčku musí přispět i Evropský parlament svým snažením. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane kolego. A nyní má slovo pan minister Jacek Dominik jménem Rady. Děkuji. Prosím, pane ministře. Pane předsedo, eh, vážení pánové poslanci, paní poslankyně, velice eh, mě zaujala předchozí vystoupení a zejména pozitivně chápu prohlášení, že je tady ochota rychle eh, schválit rozpočet 2012 a to v realistických rozměrech. Všichni si uvědomujeme, jak mnoho dělají v současné době členské státy a jak velkým omezením rozpočtení, rozpočtový kterým čelí. Rozhodně bychom neměli vysílat k evropským občanům negativní signál a to v okamžiku, kde členské státy se snaží konsolidovat své rozpočty. Chci upozornit na to, že členským státům se podařilo dosáhnout malou většinou hlasu porozumění dohody, co se týče stanoviska Rady k rozpočtu s ohnem rozpočtu za rok 2012. Na závazky stouply prostředky o 2,3% a porozumění z roku 2001 a plat, na platby o, dva, eh, o 2,02%. Eh, když jsme vypracovávali svůj stanovisko v roce 2012, my v radě jsme se velice snažili, abychom neporušili eh, ty závazky, které jsou v rámci současného víceletého finančního rámce. Máme také marže v, v, v rámci jednotlivých okruhů, aby bylo možné čelit nepředvídatelným situacím. Proto rada je znepokojená některými pozměvacími návrhy, Eh, Evropského parlamentu, že ty by některé tyto marže vlastně, eh, ty vlastně zmenšily a dokonce by to vešlo, vedlo k překročení víceletého rámce. Rada také lit, lit, eh, lituje toho, že Evropský parlament chce hlasovat o zvýšení některých prostředků na platby, zejména proto, že to je více, než kolik předpokládá návrh rozpočtu komise na rok 2012. Jestli Evropský parlament chce opravdu opravdu podporovat realizaci svých eh, priorit. Pak přece jenom eh, prostředky na platby by měly být dostačující, ale nemělo by to být přehnané, protože všichni si musíme velice dobře uvědomit, že když se eh, zvýší úroveň platby, pak to zbytečně zvýší rozpočtové schodky v mnoha členských státech a bude třeba, aby si více půjčovali, což je velice nebezpečné za současné situace na finančních trzích. Proto musíme brát v úvahu využití Eh, prostředků z minulosti a také reálné prostředky, které tady nastanou v roce 2012. Teď mi dovolte, abych předložil několik eh, věcí, kterým věneme zvláštní pozornost, protože se obáváme, že to zvýšení, o kterém se hlasovat Evropský parlament překračuje ty stropy a to, co je eh, v okruhu 1A a o více než 240 milionů euro. Rada také zaznamenala, že Evropský parlament chce Eh, uvolnit také nástroj pružnosti. Pokud jde o eh, projekt ITER, pak rada by si přála, aby se co nejrychleji dosáhlo dohady o dodatečném financování tohoto projektu. Nicméně rada velice lituje, že parlament odmítl veškeré možnosti přeskupit prostředky za účelem podpory financování projektu ITER. Ohledně eh, okruhu 1b pak rada akceptovala zvýšení nad víc než 5 prostředků na platby, ale je znepokojena pozměňovacími návrhy, které navrhuje Evropský parlament a to by znamenalo, že by se vlastně vrátil eh, znovu eh, ten návrh rozpočtu tak, že by to stouplo o více než 8 Rada rovněž zaznamenala snahy, které podniká Evropský parlament, aby se omezilo navýšení prostředků, což by vedlo k tomu, že by se zvýšily eh, limity v rámci eh, okruhu 4, ale velice nás znepokojuje to, že parlament by chtěl omezit prostředky, které jsou zmíněné na společnou vnější a bezpečnostní politiku, protože to je ta politika, která má pro radu a pro evropskou politiku unii jako takovou obrovský význam. Pokud jde o okruh 5, pak zejména eh, chceme zdůraznit přesné kontrolování administrativních výdajů a to prostřednictvím především prohloubení interinstitucionální spolupráce a zvýšení administrativní efektivnosti. Takovouto činnost je třeba provádět tak, aby se optimalizovalo využití e, prostředků, které jsou neustále omezené, protože jsou tady fiskální omezení ve všech členských států. Já tady nechci e, rozdělovat Evropskou radu a Evropský parlament, co se týče priorit ohledně toho, co by mělo být hlavně podporované z rozpočtu. Ale ale diskutuje se eh, nezbytná úroveň prostředků, které ty priority zajistí. A tato úroveň, zejména plateb, by se měla stanovit takovým způsobem, aby to nevedlo ke zbytečnému břemeni ehm, pro rozpočty členských států, aby pak nemuseli omezovat jiné důležité výdaje, které financují z národních rozpočtů. Nakonec bych chtěla ještě zopakovat, že Rada doufá a přeje si, aby e, zbylé etapy e, rozpočtového postupu probíhaly ve vynikajícím ovzduší spolupráce, což nám umožní dosáhnout uspokojivé dohody co do rozpočtu na rok 2012, byť se to děje v velice obtížné situaci. Děkuji a teď za komisi má e, slovo pan komisař Januš Levandovský. Pane předsedo, Pane ministře, vážení poslanci, vážené poslankyně Evropského parlamentu, na plénu v září jsme jednali o čtení rady a nyní jde o čtení parlamentu několik hodin před dokončením práce a je viditelné, že parlament zaujal jiný přístup než rada v řadě významných otázek a pokud má rada potvrdit své stanovisko, a to je velmi pravděpodobné. Máme to mimořádný trojuhelník, minister Dominik, předseda Buzek a komise také ze stejné země. Ale dohodovací řízení by mělo být zahájeno 1. listopadu a mělo by trvat 21 dní. Pokud jde o směřování parlamentu, které podpořil paní Balzány a pan Fernandez i pan Bege, my vítáme eh, stanovisko obnovit záměry návrhu rozpočtu a parlament vyčerpal rezervy v okruhu 1a a v okruhu 4 o větší částku, než požadovala komise. Pokud je o priority, ty zůstávají stejné. My podporujeme priority parlamentu. Měli bychom lépe financovat strategii 2020, což by vedlo k růstu a zaměstnanosti. A měli bychom to vyřešit v velmi omezeném fiskálním rámci současné Evropy. Pokud jde o vnější činnost, tam jsme pro nás nástroj pružnosti, ale právě proto, abychom posílili politiku sousedství je to rozumná otázka pro všechny instituce. Musíme investovat do stability našeho sousedství a není možné to financovat eh, čistě přerozdělením. Pokud jde o objemy, pokud jde o částky, 400 milionů euro, tady je schoda mezi institucemi, ale nemůžeme to řešit pouze přerozdělením v rámci okruhu 4 odlišný postoj k ITERu. Úkolem komise je nalézt další kompromisní návrh po těch, které byly již předloženy. Ale pouze pokud tu bude dobrá vůle a ITER by se neměl stát palčivou otázkou, jako tomu bylo v minulosti. Nemělo by to stížit schodu na rozpočtu 2020. Úroveň plateb. To je vždy citlivá otázka a náš návrh rozpočtu se opíral o UDS 27 členských států a úroveň plateb byla zhruba o 9 miliard euro pod úrovní roku 2012, což je značné omezení. Platby se vyvíjejí a to je obvykle na konci finančního rámce. V letošním roce nejsme v přebytku, ale máme nedostatek v platbách na rok 2011 a to se již promítá do opravného rozpočtu číslo 6 pro 2011. Tak tudíž nemůžeme podpořit stanovisko rady a omezit platby pouze v mezích eh, inflační úpravy. A již v roce 2011 tu věc musíme řešit. Pokud jde o administrativní rozpočet, myslím, že třeba si vážit snahy největšího tělesa komise nominálně zmrazit výdaje. Avšak zaznamenali jsme, že parlament odhlasoval uvolnění některých rezerv, až dojde k dohodovacímu řízení. A věřím, že naše stanovisko k pilotním projektům a k přípravným krokům bude také sděleno. Poslední komentář. Naše další snahy byly uvolnit prostředky, ale je politování hodné, že Rada pro zemědělství nepřekonala zablokování právního základu u programu pro nejchudší osoby. A část těchto prostředků byla uržena do rezervy z částky 500 milionů euro, tedy to bylo 40 milionů euro, ale ještě je čas na jednání, abychom uvolnili celkovou částku pro tento účel. Než dojde k dohodovacímu řízení, naší úlohou je předložit aktualizované údaje o vývoji v letošním roce, což bude i poučením pro příští rok. A jako vždy bychom měli sehrávat úlohu zprostředkovatele zájmu kompromisu pro 2012. Děkuji vám, pane komisaři. Nyní za výbor pro zahraniční záležitosti má slovo paní eh, Maria Muniz de Urkusa. Děkuji, pane předsedo. Pane zástupče rady, pane komisaři, hovořilo se o okruhu čtyři. Víme, že je to okruh, který již historicky je podfinancován je nutné, abychom dostali závazkům EU. Jsou to závazky, které rostou z hlediska zahraniční politiky. My jsme řekli, že bychom chtěli být světovým aktérem jako EU a zjišťujeme, že finanční subvence na tuto politiku klesají, zvláště tento rok. Musíme i nadále financovat priority EU v rámci tohoto okruhu 4, který je nedostatečně financovan. A dále musíme zajistit nové priority, které se týkají zvláště financování arabského jara. V Avetu jsme projevili smysl pro odpovědnost, když jsme se rozhodli pro maximální pozici, tak abychom dosáhli možnosti naplnit požadavky, které tu existují. Musíme zajistit rozpočet z hlediska podpory Palestiny Development Committee. Teď pan kolega Sean za výbor pro rozvoj. Pane předsedo, návrhu o rozpočtu. Náš výbor připomíná naše priority. Za prvé okruh čtyři je chronicky podfinancování. Tady je nutné eh, zjednat nápravu z hlediska naplnění eh, cílů milénia. Za druhé, arabské jaro. To je výzva nejenom z rozpočtového hlediska, a není řešením eh, vzít na jedné straně něco a dát to na druhou stranu. Potřebujeme další zdroje. To tež se týká politiky, která má zmírnit klimatické eh, dopady. A za třetí, buďme selektivnější v alokaci našich rozpočtů. Zaměřme se na boj proti chudobě v chudých zemích. Bohaté země již generují dostatek zdrojů, aby sami bojovali proti chudobě. Za čtvrté, je nás mnoho, kteří se domníváme, že bez inovací a bez danění finančních transakcí se vystavíme riziku, že budeme mít nedostatek prostředků, abychom naplnili cíle, které jsme si stanovili v rámci konsensu z hlediska rozvoje. Šťastný international trade. Eh, teď pan Šťastný Enda. Děkuji, pane předsedo. V dobách hospodářských potížích a finanční opatrnosti musíme nadále investovat, které by zajistily hospodářský růst a prosperitu Eh, zítra my eh, v INTA eh, výboru, kde já jsem zpravodajem, jsme takové iniciativy schválili. Koordinační platforma pro evropské podniky, aby se mohly účasti na ehm, dalším globálním rozpočtu. A jsou tady dva návrhy, které prakticky jednomyslně byly schváleny naším výborem, protože to otevírá dveře daleko více malým a středním podnikům, aby se zapojili do globálního růstu. A druhým projektem je inkubace Um, a rozšiřování mm, partnerských um, projektů uh, v Africe, aby mohly se tam rozrůstat podnikatelské aktivity. Členové mého výboru vidí, že takovéto projekty jsou opravdu užitečné a velice doufám, že se na to bude dívat stejně i Evropská rada. Děkuji, děkuji vám a nyní eh, pan, eh, kolega eh, Livingston, hospodářský a měnový výbor. Děkuji, pane předsedo. Hlavní signál ekonomů je takový, že nové finanční perspektivy musí dostat ty prostředky, které jsou nezbytné na kvalitní práci. Je dobře, že parlament nyní vysílá tento signál tak, aby rozpočtové orgány se mohly dohadnout a aby bylo možné zajistit nezbytečné, nezbytné prostředky. Komise navrhuje úspory, které nejsou vhodné. Víte, že orgány dozoru nad bankami a také zátěžový test ukázaly, že je nutné posílit vybavení bank. Ty eh, dozor nad těmito bankami není ještě dostatečný a lobbyingové sféry byly příliš silné. Nyní jde o to, aby lépe fungoval tento dohled ale nemáme ještě správný obraz o tom, jak špatně, eh, v jak špatné situaci se nacházejí tyto banky. Při budoucím testu eh, dohledové orgány musí být naprosto nezávislé a proto jsou nutné nezbytné prostředky. A není paní Pervez, Berange eh, Pervez. Děkuji, pane předsedo. Máme radost z obnovení návodu rozpočtu komise v položkách, které se týkají výboru pro zaměstnanost a sociální věci a pan komisář to vyzdvihnul obecně, je to důležité. Tento rozpočet je od 14. ledna letošního roku prvním rozpočtem po eh, spuštění demokratických arabských revolucí, takže vítáme eh, kroky Evropské nadace pro vzdělávání, vývoj trhu práce v dialogu, který navážeme s partnery z jižního břehu středozemí, by měl být podpořen rozpočtem Evropské unie. A bohužel tento rozpočet eh, není první krizový rozpočet v současném období a veškeré kroky, které by měly být podniknuty pro podporu zaměstnanosti mladých, zejména díky pilotním projektům, které jsme iniciovali a první pr- pracovní místo EURES pro mladé, to jsou věci zásadní a máme naději, že při dohodovacím řízení o rozpočtu bude tento projekt zachován. Madame Jutta Hauk, Envy Committee. Paní Jutta Hauk, Envy. Eh, pane předsedo, pane komisaři, kolegové, nesmíme si nic malovat na růžovo. Nyní máme rozpočtové řízení a to je řízení, které jsme měli každý rok a vždy jsme naráželi na neporozumění rady. Rada vždy seškrtala návrhy komise, i když se nejednalo o obrovské objemy z hlediska životního prostředí, veřejného zdraví a bezpečnosti potravin. Máme čtyři agentury. Máme tady eh, horko těžko jednu miliardu, to znamená 0,6 přibližně rozpočtu EU. Proto jsme rádi, že rozpočtový výbor vyhověl všem našim požadavkům a obnovil tyto částky. A na tomto místě bych eh, chtěla skutečně výrazně poděkovat eh, zpravodajce Francesco Balzány, která udělala úžasnou práci. Také jsme rádi, že v tom vědnavém balíčku máme sedm pilotních eh, projektů, máme tady tři opatření. To je eh, opravdu velký úspěch, to jsme nikdy nedosáhli. Takže nyní musíme společně vyjednávat s radou, možná, že se to podaří. Musíme usilovat o dobrý výsledek ve prospěch občanek a občanů EU. Mr. Reinhard Butikofer. Výbor ITRE, děkuji pane předsedo. V ITRE se na všech stranách poslanci shodli, že rozpočtové priority musí obrážet strategické cíle Evropa EU 2020 a jsme velice rádi, že toto rozhodnutí podpořil i rozpočtový výbor. Co se týče našeho výboru, ten si stanovil tři hlavní priority. Za prvé, třeba, aby byl úplně rámcový program 7 eh, implementován tak, aby se zajistila konkurenční schopnost a udržitelnost a aby se řešili hlavní výzvy společnosti. Žádné peníze by se od toho neměly odtáhnout o francového programu 7. To sdílí toto stanovisko celý výbor. Víme, že to bude těžký boj eh, s radou, ale měli bychom na tom trvat. Za druhé, za současné hospodářské situace je třeba, abychom podporovali malé a střední podniky a veškeré programy, eh, které se osvědčily právě pro malé a střední podniky. Za třetí, měli bychom také zajistit priority v energetické politiky a jsme vděční rozpočtového výboru, že i oni trvají na této prioritě. Děkuji, pane kolego, za IMKO, pan kolega Kožušník. Pane předsedající, dámy a pánové, všichni dnes mluví o krizi. Ano, je krize a členské státy jsou nuceny k zásadním škrtům národních rozpočtů i tady na úrovni unie máme akutní nedostatek finančních prostředků

Děkuji a nyní za výbor pro dopravu a cestovní ruch pan Boguslav Liberecký děkuji pane předsedo, pane komisaři, pane ministře. V této výboru máme jedno zásadní stanovisko týkající se transevropských dopravních sítích. A právě tady si myslíme, že to bylo největší, protože to dělá 10% a z hlediska našeho výboru je to jedna z hlavních priorit. A co víc, členské státy Rovněž ehm, se vyjadřují v tom smyslu, že transevropské dopravní sítě patří k jejich národním prioritám a Eh, proto nevidím, eh, proč říká pan minister, že eh, platby neměly být v rozporu s národními prioritami. Proto bych, zdali se zdá, že tom tak je, ale velice s uspokojením kvituji to, co řekl pan komisař Levandovský, který chce právě jak si vystupovat za nás, tam, kde se týká o ta omezení, která navrhuje rada. Děkuji. Děkuji vám. Teď eh, výbor regie Laslo Šurian, máte slovo, prosím. Eh, děkuji, pane předsedo, eh, pane ministře, dámy a pánové. Výbor pro regionální rozvoj velice vítá rozhodnutí rozpočtového výboru. A my žádáme sněmovnu, aby neměnila nic na podstatě abych, myslím, že souhlasíme eh, a eh, vzájemně a eh, diskuse se vede s radou. Jedná se hlavně o prostředky na platby, na rozvojovou pomoc. To pokládáme za nepřijatelné, aby se zpomalil rozvojová pomoc. Hovoříme o škrtech 9 miliardů, ale ve výboru pro regionální rozvoj jsme o tom přímo přímo ještě nejednali. My jsme se domnívali, že rada bude nucena eh, přijmout myšlenku komise. Bude třeba, aby při dohodovacím řízení se dospělo k kompromisu a to vyžaduje politickou vůli na straně ministrů, kteří mají rozhodovací pravomoci. Teď je výbor pro zemědělství a venkovský rozvoj. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové, pane komisaři. Polské předsednictví rady chci se vyjádřit k zemědělské části rozpočtu. Evropa potřebuje víc než kdy jindy silnou společnou zemědělskou politiku, která zaručí kvalitní potraviny za dostupné ceny pro spotřebitele. A to v rámci trvale udržitelného životního prostředí. To víme všichni a je třeba, abychom měli přiměřený zemědělský rozpočet na rok 2012. Jsem rád, že návrhy z výboru Agri byly přijaty a přál bych si, abyste potvrdili své závazky na tomto plénu. Jsem šokován rozhodnutím poslední rady pro zemědělství. A musím se vyjádřit co se týče blokování šesti členských států pomoci pro nejpotřebnější osoby. V chvíli vážné ekonomické krize, kdy občané čelí vážným potížím, nechápu tento nedostatek citlivosti. Komise by měla najít řešení. Pane předsedo, milí kolegové, pane komisaři, vážený zástupče rady našem eh, výboru jsme dosáhli nosného kompromisu, který se postaral o to, že prostředky z minulého roku budou udrženy. Je důležité, aby měli finanční prostředky pro to, abychom zajistili trvale udržitelnou zprávu rybolovu. Evropská unie musí dostat svým úlohám v oblasti rybolovu chceme dynamický vývoj, ten chceme podporovat. To se týká také pilotních projektů, které podporují mořský výzkum a také zprávu rybolovu. Prosím vás, milí kolegové, abyste podpořili při hlasování tento směr a doufám, že v konečném jednání s radou se nám podaří udržet tyto prostředky. Děkuji mnohokrát. Um. Culture and Teď stanovisko výboru pro kulturu a vzdělávání. Malta Máte slovo, pane kolego. Pane předsedo, jako koordinátor výboru pro kulturu a vzdělávání jsem byl šťasten, když jsem konstatoval, že naše priority byly patřičně eh, zohledněny. Alespoň jsem tomu tak doufal na počátku, ale není tomu tak. Komise je stejného názoru jako náš výbor, to znamená, že bychom měli investovat do sektorů, které by mohly podpořit strategii 2020. Finanční prostředky, které byly vyčleněny na celoživotní vzdělávání, což je naprosto zásadní záležitost, by měly být poskytnuty, zvláště v souvislosti s programem Erasmus, který je úspěšný. Sport také získal prostředky, které nám umožní rozjet tyto programy. Doufáme, že tyto sportovní programy se budou moci vyvíjet ve správné podobě. Podmínky, které byly stanoveny výborem, se týkají také některých rezerv v oblasti komunikace. Paní Keller. Samozřejmě, že výbor Libe je velice rád, že dostane o něco více pro oblasti pro občané společnosti pro nás věční věci, jak to aspoň navrhuje komise, protože si myslíme, že to je velice důležité právě pro naše občany, pro jejich svobody, aby se jejich práva chránila přes hranice, aby se bylo, bylo evropské občanství. Ale samozřejmě chceme také eh, přispět eh, k úsporám. Domníváme se, že než se budou vytvářet nové programy nebo prodalžovat nové, eh, stávající by se měly ty existující pořádně vyhodnotit a že bychom měli vycházet vycházet z daných poučení. Zejména výdaje by se měly eh, zaměřit tam, kde Evropa má skutečnou přidanou hodnotu. Na druhé straně nemá smysl vytvářet nové agentury nebo dávat nové úkoly stávajícím agenturám, pokud nemáme proto finanční základ. Agentury pak nemohou provádět úkoly, na které nemají peníze. K tomu je třeba přihlížet, když vytváříme nové programy a vytváříme nové agentury. Děkuji. Děkuji vám, madam. Madam Silvan Kochmerin, petiční výbor. Srdečné díky, pane předsedo. V petičním výboru nám jde o to, abychom zajistili financování veřejného ochránce práv. To je důležitý orgán Evropské unie, poskytuje pomoc občanům a odstraňuje problémy a chyby v institucích. Ombudsman se snaží zajistit blízkost občanům. V rozpočtu 2012 je velice nízké navýšení 0,4 Například tento veřejný ochránce nemůže mít nová místa, to znamená nemůže zaměstnávat další lidi. Rada tedy by chtěla realizovat určité škrty. Děkuji rozpočtovému výboru za to, že odbítl tyto škrty a doufám, že dnes potvrdíme stanovisko rozpočtového výboru. To bude signál pro blízkost k občanům. Děkuji. Děkuji. A jménem politických skupin Pan kolega Giovanni Lavia za EPP. Pane předsedo, pane komisaři, pane ministře, milí kolegové, chtěl bych především poděkovat paní Balcány a panu Fernandesovi za cenou práci, kterou odvedli. Chtěl bych také poděkovat všem kolegům za podeveného ducha spolupráce v uplynulých měsících. Chci vyzdvihnout práci komise, díky návrhu rozpočtu a projednávání v parlamentu ukázali, že podrobnost průřezových položek ukázalo, že parlament se neschodne s radou a proto jsme převzali původní návrhy. Připomínám, že již běží šestý rok finančního rámce a to se promítne do úrovně plateb, protože velký počet programů a akcí se blíží k závěru. Bude třeba, abychom bez zbytku čelili naší odpovědnosti na evropské úrovni, abychom brali v úvahu krizi, kterou zažívá Evropu. A my jsme požádali o mobilizaci nástroje pružnosti u dvou položek na základě tedy u dvou okruhů. Okruh čtyři, kde proběhla celá řada nepředvídaných událostí, které vyžadují další finanční nasazení. A to neodpovídá rezervám na rok 2012 a okruh 1, kde došlo k navýšení o 39,5 milionů euro. Jde o znovu nastartování výrobních kapacit a to odpovídá prioritním politikám Evropského parlamentu, což odráží strategii s výhledem na rok 2020. V takovéto krizi evropský rozpočet musí být nástrojem oživení, který by hájil evropskou přidanou hodnotu. Věřím, že Rada pochopí náš přístup a bude přístupna otevřenému jednání, abychom měli realistický a inteligentní rozpočet rozpočet pro evropské občany. SND. Mhm, vážený pane předsedo, vážení kolegové, chtěl bych vyjádřit díky paní Balzaniové, panu Fernandesovi a panu Bergomi. Je to opravdu dobrý návrh, který zešel z jejich práce. Já se snažím samozřejmě informovat své voliče o evropském rozpočtu, snažím se vysvětlovat, že to není taková zátěž pro daňové poplatníky. Tito občané si nedokážou představit, že pouze 2% výdajů, evropských výdajů jsou součástí tohoto rozpočtu a že dochází k menšímu navýšení než u národních rozpočtů. Dále je zde domněnka, že přebytky se zpětně vrací do členských států na konci roku. A bohužel eh, je to velice obtížné pro mm, chudé země, aby nějakým způsobem mohly také řešit krizi. Některé státy a zvláště polské mm, předsednictví se snaží obhajovat úlohu EU tomto smyslu, ale přesto chtějí mm, také zajišťovat určité škrty. V této situaci musíme mít opatrný přístup a ten jsme si zvolili. Chceme, aby se navýšily pouze tři oblasti. Investice, výzkum, vzdělávání, celoživotní vzdělávání, podpora Palestíny, Severní Afriky a strukturální fondy tak, abychom dosáhli skutečné efektivity z hlediska řešení krize. To jsou požadavky, které máme a já jsem rád, že v Evropském parlamentu jsme si zajedno v těchto konkrétních oblastech. Samozřejmě, že bychom chtěli podporovat mnoho členských států. Měli bychom se snažit společně najít řešení tak, abychom obhájili úlohu Evropské unie. Děkuji. Dám Anne Děkuji paní Anne Jensen za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve poděkuji oběma zpravodajům paní Balcány a panu Ferandešovi za vynikající spolupráci nad tímto rozpočtem v naší skupině. Bychom souhlasili s tím, aby existovaly větší prostředky na platby, ale na to není potřebná většina potřebujeme více prostředků pro zahraniční politiku, pro politiku informací a to je návrh, který můžeme přijmout. Některé úspory ze strany rady jsou dle mého soudu jsou bizarní. Pan Ludvíkson hovořil o úsporách u nových orgánů finančního dohledu prožíváme finanční krizi a je trošku divné, že chceme šetřit právě u těchto nových institucí a u jejich rozpočtu. Co je na tom racionálního? Obracím se na radu. Věřím, že povedeme skutečný dialog, který se dotkne skutečné, skutečných problémů. A nejenom platby dojde k zásadní rozpravě o rozpočtu Evropské unie a věřím, že Rada sezná, jaké jsou skutečné potřeby. Věřím, že budeme schopni kvalitního dialogu a vkládám naději v polské předsednictví, které projevuje dobrou vůli. Polské předsednictví nečeká jednoduchý úkol, ale věřím, že nalezneme řešení a budeme mít do budoucna obrácený rozpočet pan Lajoš Bokroš.

Děkuji vám, pane předseda. Správné načasování je vše. My hovoříme o rozpočtu, když vedoucí představitelé eh, eurozóny se snaží vyřešit její krizi v Bruselu. Jedná se o to, aby se ponechalo vlastně primát a nadřazenost Evropské unie. Všímá si snad někdo naší rozpach, rozpravy zde? Eh, tady se ty těžké politické reality neberou v úvahu v rozpočtu. Má to dva aspekty. Evropský parlament zřejmě se nepo poučil z trialogu z minulého roku. Na, navzdory um, velkým varováním pořád se dělají um, pokusy téměř o 5% navýšit platby. Chce snad Evropský parlament utrpět další ponižující porážku v rukou rady na konci eh, prosince. Pak se tady navrhuje zvýšit na 4% závazky a o 5% platby, přičemž s tím velmi nesouhlasí veřejné mínění, protože v členských státech státech se škrtá a nebere se v úvahu utrpení daňových poplatníků, když naopak státy musí škrtat. A dárcovské země mají teď dávat další transfery. Můžeme snad pořád žít ve věži ze zlonové kosti, když tady se mají dát stovky milionů eurozon, aby se zachránila nejenom eurozóna, ale celý evropský projekt. E KR by byl pro příležitost příslušný rozpočet, ale bylo by třeba to škrtat vždycky tam, kde mm, dochází k, na, k takové potřebě a je třeba jasně stanovit priority. Evropský parlament je druhý extrém než rada, která chce jenom škrtat, ale ten by zase chtěl navyšovat a pořádně to nevyvážit. Musíme ale pochválit zprávu eh, Fernandes, že eh, se jedná o škrty na eh, tlumočení tlumočení, překládání, zmrazení cestovních nákladů a tak dále. EKR by byla pro a proto, aby se dělaly všechny patřičné úspory. Děkuji paní Helga Trippel za skupinu zelených. Prezident Buz... Eh, pane předsedo Buzku, pane komisaři Levandovský, dámy a pánové. Jako poslankyně za zelené rozhodující kritérium je pro mě, abychom trvale udržitelně používali eh, zdroje a tak to musíme postupovat také v rozpočtu a musíme tedy zacházet trvale udržitelně s finančními zdroji. Z toho jsme se poučili, když jsme měli krizi. A tento princip by se měl udržovat v rámci tří evropských institucí, aby se naše politika zlepšila. My všichni víme, jak složitá je situace v evropských členských státech. Víme to proto, že my všichni jsme členy těch různých členských států. Nejsme eh, nějakou skupinou, která je v Bruselu nebo Štrasburku a nechápe eh, těžkost tuto, této situace. Ale jako přesvědčení Evropané si myslíme, že musíme mít zacílenou politiku, Eh, která by sloužila našim ekonomickým a strategickým zájmům a která by sloužila také blahobytu a budoucnosti našich občanů. Proto je dobré podporovat strategii 2020 a více investovat do zacílených sektorů, to znamená nízkouhlíková ekonomika, trvale udržitelné produkty a technologie, úspory energie, účinnost energie, protože a také vytvářet nová pracovní místa. Ta budou vznikat právě díky tomu, tomuto zaměření a ekonomiky budou konkurenceschopné. To samozřejmě souvisí také s jednotným trhem a na tom závisí naše celková konkurenceschopnost, proto je důležité, abychom hájili společně naše zájmy v rámci našeho rozpočtu a pokročit dál. To není nepřátelský přístup vůči členským státům, ale je to strategicky chytré, abychom právě eh, potvrdili společnou přidanou hodnotu EU a tak to podporovaly také členské státy. To znamená, na jedné straně musíme šetřit, musíme chytře investovat do budoucích branží, kde máme spořit. Já si myslím, že úspory musíme dělat tam, <coughs> kde um, jsou rizika, že se použijí peníze do technologií, které nejsou schopné v budoucnosti. Například eh, štěpení, to znamená eh, ITER Tady je nutné eh, si uvědomit, že Rada a komise chtějí investovat toto riziko. Proč? Tady jsou možné úspory. A dále musíme činit úspory v eh, administrativě. Eh, jedná se o překlady, jedná se o tlumočení, tam chceme uspořit 20 milionů. Já si myslím, že je možné tady šetřit, nemusíme používat biznis v letadle. Já myslím, že v tomto směru je možné udělat ještě určitý eh, pokrok. Děkuji. Kolik Miguel Portas, The United Left. Teď se na levici. Pane předsedo, první problém, který vidíme s rozpočtem na rok 2012, v zásadě spočívá ve skutečnosti, že se to de facto rozhodlo v roce 2006 a to před krizí, které došlo v letech 2008 a 2009 před zadlužeností eh, státu a problém, který dnes diskutujeme, eh, některá vlastně nespočívá v tom, že by se navrhlo řešení eh, této krize. Je to velmi napětý rozpočet, když se podíváte na všechny potřeby, které Evropa má. Ale zdá se, že prosím si něco jiného. Druhý problém s tímto návrhem rozpočtu spočívá v následujícím vlastně je zajatcem eh, těch politických závazků, těch mocných. Dává se více na bezpečnost než na vzdělávání. Podporují si spíše velké eh, hospodářská seskupení než malá a střední podniky. Více prostředků eh, půjde na mezinárodní farmaceutické společnosti než na lékařský výzkum na univerzitách. Musíte pochopit, že tento rozpočet zkrátka nemůžeme podpořit bez ohledu na snahu zpravodajů. Jenom několik eh, slov k tomuto parlamentu. Poprvé se tady činí pokus eh, seškrtat výdaje a proto já nemohu pochopit, proč jsme ponechali stranou výdaje, které mají samotní, nebo způsobují samotní členové? Tady se má o 22 milionů seškrtat náklady na tlumočení a překládání, ale to bude mít špatný dopad na zaměstnanost a ohrozí to multilingvismus. A ani jsme nemysleli na to, abychom se snažili uspořit na našich kancelářských nákladech. Všichni, většina lidí obhajuje úsporná opatření v některých zemích, ale to vede k velké nezaměstnanosti v členských státech a e, platy a důchody se škrtají o 20 až 30 Je to doba obrovských potíží. Jak můžeme tedy dostat principu, že mzdy jsou svaté? Jak chceme se postavit s takovouto politikou před naše občana? A co ještě horšího, jak se vůbec můžeme podívat občanům do očí jaký přístup můžeme zaujmout. Parlament pořád říká, že jeho vlastní platy jsou svaté, že, um, ale to je nezodpovědné a sociálně nesenzitivní. Proto budeme hlasovat podle svého svědomí za tři hodiny a já rozhodně nebudu, nemám svědomí spojené svojí peněženkou. Paní Madria Andreasen, Svoboda demokracie. Ehm, je tady mnoho členských států, které teď musí realizovat velká úsporná opatření. Evropská komise přišla s 40,8% nárůstem na rozpočet 2012. Tento nárůstek vzhledem k obtížím členským státům samozřejmě nemůže rada přijmout, ale pořád umožňují 2% nárůst, což já pokládám za nepřijatelné. Tato sněmovna ehm, nechtěla vyslechnout návrh rady a teď chce 5,2% procentní nárůst. Odůvodnění nárůstu je potřeba investic, aby Evropská unie se dostala ven z krize. Ale stop a zamyslete se, položte si otázku, co se stalo se všemi těmi penězi daňových poplatníků, abychom už investovali do Lisabonské agendy, proč bychom měli zase dále investovat do neúspěšných eh, projektů jako Galileo. Už to stálo daňového poplatníka 22 miliard nebo Evropské Evropský historický dům, to je prostě jenom taková marnivost. Proč bychom mě, a když tento parlament nakonec už přestane říkat, eh, jen ať si to sami snědí, jen ať si to, eh, je to na nich. Děkuji pan Lukas Hartong, eh, nepři, nezařazení. déjà vu. Pane předsedo, mám pocit déjà vu. Opět Evropský parlament chce navýšit výdaje a opět není politická vůle situaci ozdravit. Evropský parlament sám předpokládá víc prostředků, 3 miliony pro kyperské Turky, 20 milionů na celou řadu nových projektů, jako je větrná energie, 27 milionů na, pro rozvojové země, pro Irák, Jemen, Latinská Amerika, a pokud možno 100 dalších milionů pro palestinský stát. Myslím, že je to skutečně ostuda. Chceme stále více a úplně zapomínáme na občany, kteří prožívají těžké období. Je tu světlý bod. Bude třeba se obrátit na radu a tam Nizozemsko bude moci tuto věc vetovat. Teď další řečníci. Eh, kolega Salvador Gariga Poledo, dvě minuty, prosím. Eh, děkuji, pane předsedo, milí kolegové, pane předsedo rady. Děkuji zpravodajce Balsány a zpravody Fernandešovi, děkuji i Stínovým, zpravodajům panu Laviovi, kteří nalezli kompromisy v velmi těžkých otázkách, kde politické skupiny obhajovaly velmi odlišné zájmy. Pokud jde o mou politickou skupinu, tento rozpočet e, slučuje nezbytnou střídmost a financování jak u plateb, tak u závazků. Bylo řečeno, že nesmíme překročit stropy v jednotlivých e, okruzích. To se podařilo Máme sedmý rámcový program a nástroj pro mobilizaci pružnosti, který je k dispozici. Má politická skupina nemůže souhlasit s tím, aby se měnily účty za rok 2012 na základě stanoviska rady v těchto věcech. U plateb očekáváme dohodovací řízení, ale rada musí zvážit a vzít v úvahu skutečnost, že komise předloží opravný rozpočet na konci roku, což znamená, že vyšší míra čerpání, než se plánovalo. Představa rady, abychom zachovali platby na 2%, to není v souladu s výzkumnou politikou nebo politikou soudržnosti v roce 2012. A pokud jde o rozpočet pro Evropský parlament, myslím, že poprvé předkládáme rozpočet, který je skutečně restriktivní. Rozpočet, kde došlo k obětem směrem k poslancům zmrazení plateb na cestovné a na diety. Tedy blahopřejeme panu Fernandešovi. Děkuji, pane Garigo. A nyní má slovo na minutu a půl pan Von Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych také poděkoval zpravodajce a zejména za ten přístup, který vedl k tomu, že je tady snížení nárůstu do čísla 0,8 Já zejména vítám zmrazení těch platů 22 a šeškrtání na 20 na cestování úspory na tři překlady a tlumočení plus všechny ty ostatní úspory, e, které, ke kterým jsme dospěli při našich jednání. Samozřejmě skupina socialistů by se byla přála jít ještě trochu dál. A proto jsme předložili pozměňovací návrhy, které by chtěli zmrazit e, naše diety a také by chtěli, aby se správně zhodnotily cestovní náklady a aby se také omezily e, cesty business třídou a také vyzýváme k tomu, aby Evropský parlament si nechal udělat srovnávací studii, aby se porovnal srovnal náš rozpočet s eh, evropskými členskými státy, s jejich rozpočty a s rozpočtem kongresu. A také bychom chtěli vidět průzračnější politiku, tak, aby tento parlament byl úplně informován o všech dalších stavebních projektech. A možná, že bych šel ještě dále a vyzval bych k tomu, aby se zmrazily veškeré platy a další požitky na tento mandát. Ale určitě určitě bude třeba dále analyzovat a jistě by se dalo jít ještě dál a ještě by se dalo více uspořit, ale toto je dobrý začátek. Ukázali jsme, že jsme schopni šetřit, ale zároveň musíme ochránit také možnost správného fungování tohoto parlamentu. Děkuji. A teď má slovo pan Alvaro minuta a půl, ale. Herzlichen Dank, Herr Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno, pane komisaři a dobrý den, zástupče eh, rady. Myslím si, že pan Ferdinand zde udělal důrazný zlom v rámci návrhu rozpočtu a já jsem byl velice rád, že ta spolupráce byla tak konstruktivní, zvláště také s generálním sekretariátem a předsednictvem. Víte, že žijeme domů, kdy lidé si musí utahovat Eh, opasky a my tedy musíme ukázat, že dokážeme správně vynakládat peníze a přitom zajistit úspory a myslím, že je to důležitý signál v dobách, kdy ve všech členských státech se diskutuje o tom, jak přistupovat k této krizi. Myslím si, že tady musíme být dobrým příkladem. Takže eh, máme tady dvojciferné úspory, právě kolega o tom hovořil před chvílí z hlediska eh, procentuálních úspor ale myslím, že je tady ještě potenciál na úspory. Nemusíme nezbytně kupovat za 30 eh, milionů budovy na jednání. Já myslím, že eh, zde můžeme mít efektivnější přístupy. Ostatně domnívám se, že máme možnost najít mnohem větší potenciál, pokud eh, zajistíme efektivnější správní strukturu, pokud tedy se nebudou předkládat pouze eh, ty rozpočtové položky, kde navrhuje eh, úspory sekretariát. Musíme mít celkový pohled na tyto úspory, tak abychom věděli, jak zlepšit tuto strukturu. A na závěr bych chtěla říci, že můžeme minimálně pětkrát více ušetřit, pokud nebudeme jednat tady ve Štrasburku, ale v Bruselu. Děkuji. Eh, děkuji, pane Alvaro. Děkuji, eh, pane předsedo. Dovolte mi, abych podpořil linii, kterou tady vysvětlila naše skupina. Chtěli bychom hledat možnosti i správného šetření i vydávání prostředků v rozpočtu 2012. Myslím, že zatím to bylo správné, že v této diskuse se říkalo, že bychom se měli zaměřit na priority Evropské unie. V kontextu ovšem, kde vedeme dnes velkou diskusi i zítra a jak to vypadá jinde na kontinentu, jak se budou řešit dluhové problémy. Zatím v tomto konkrétním postupu v rozpočtu 2012 jsme se pořádně nezaměřili na to, kde by se dali eh, dělat úspory úspory v rozpočtu, aby byly finanční prostředky na eh, další programy pro budoucnost, na inovaci, konkurenční schopnost, kde je velký konsensus v této sněmovně. My jsme předložili také k rozpočtovému postupu informace, kde by bylo možno získat roz, eh, prostředky až na 2 miliardy, kde se rozpočtové položky pořádně neimplementují. Tady dojde k dohodovacímu řízení s radou a budeme se zaměřit na ty položky, kde si myslíme, že se vydávají nerozumně a neefektivně peníze. Děkuji. Na minutu a půl má slovo pan Alfonsi. Ano, pane předsedo. Naše skupina se zdrží při hlasování a toto zdržení se hlasování je výsledkem kontradiktorních pocitů. militujeme autismu a nečinnosti komise po došlo k eh, jaderné katastrofě ve Fukušimě. Německo, Švýcarsko, Itálie a další z toho vyvodili zásadní důsledky na úrovni komise a tento rozpočet je výsledkem se nic nezměnilo. Jenom několik drobných okrajových úprav a stále snaha podporovat slepé uličky, jako jsou břidlicové plyny, projekt ITER a další chceme se zasadit co možná největší většinou proti škrtům rady zrušit 5 miliard u plateb, přičemž dochází ke konci rozpočtového rámce, kde dobíhají platby v letech 2013 to přiškrtí tyto projekty. Parlament by měl být solidární vůči takovému protievropskému postoji při zahájení je důležité připomenout, že evropský rozpočet nebyl nikdy deficitní, nemáme žádný evropský dluh a jsme schopni spojením prostředků a politik vytvořit přidanou hodnotu. My chceme, kdybychom tak nepostupovali, tak bychom prohlubovali krizi. Děkuji, pane Alfonsi. Slovo má pan Klute na jednu minutu. Eh, Děkuji, pane předsedo, Již celé roky se objem prostředků pohybuje na víceméně stejné úrovni, ale stále rozšiřujeme naše úkoly a potřeby financování jsou čím dál vyšší. Samozřejmě, že jsme museli vytvořit nové instituce, které by zajistily dohled nad bankami. Eh, tady je nutné je dostatečně finančně vybavit. V důsledku finanční a bankovní krize se objevily slabiny některých členských států. A k posílení těchto členských států potřebujeme rozsáhlý podpůrný program. Někteří ekonomové hovoří dokonce o Marshallově plánu pro tyto země. To znamená, mm, nepotřebujeme úsporné programy, které by sabotovaly růst. Potřebujeme prorůstový eh, program, který by zajistil práci občanům eh, v Evropské unii. A co dělá Rada v této situaci? Škrtá eh, návrh komise, který je v pozadu, pozadí, v pozadu z hlediska skutečných potřeb. To znamená, že pokud se nám nepodaří navýšit tento rozpočet, pak komise a rada musí udělat vše pro to, aby tedy minimálně se odvrátily škrty, které byly důrazně mm, prosazovány radou. Děkuji, pane Klute. A nyní pan Morganti. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, v časech krize Evropa musí nabídnout skutečné odpovědi. A je třeba, aby nabídla také opravdovou přidanou hodnotu jistě by nebylo dobré seškrtat eh, financování eh, na malé a střední podniky v rámci sedmého rámcového programu. Frontex tady eh, rada jim omylem dala více pravomocí, než aby je vybavila patřičními zdroji. A pak taká celá záležitost pohraničních kontrol a imigrace tady nese velkou zodpovědnost parlament ohledně navrhovaných škrtů na cestovné například, ale skutečně by se ušetřilo, kdybychom se zbavili Štrasburku eh, smlouvu nelze pozměnit a za těchto obtížných eh, podmínek bychom měli revidovat skutečně otázku síla parlamentu. Děkuji a teď minutu paní Wertmann. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, eh, hlavní směr návrhu rozpočet 2012 je přijmout opatření ohledně strategie 2020. Rozpočet 2012 představuje v podstatě snížení, protože zde se musí navýšit některé prostředky ohledně Chorvatska a také nových poslanců. To v podstatě vede k navýšení o 1,9 Je nutné zmínit, že je to nejnižší procento navýšení po dobu 15 let. Již v minulých letech se vždy dařilo opět definovat nové úkoly bez eh, dostatečného navýšení, například eh, zavedení tří finančních agentur. Máme tady naléhavý úkol a sice zajistit eh, dostatečné fungování jednotného trhu a také investovat více do vzdělání mladých. Chtěla bych také poděkovat kolegyni eh, Balcány, panu Fernandezovi a panu Begovi. Děkuji. Děkuji, paní Vertman. Slovo má na dvě minuty pan Lamasur. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat zpravodajům za kvalitu odvedené práce a poskytnout doplňující komentář. Před dvěma lety někteří kolegové na to zapomněli. Ministři financí obvinovali Unii, že vydává příliš málo a příliš pomalu. A v této chvíli, což je krutá ironie, Evropská rada se snaží nalézt řešení nadměrnému zadlužení, ke kterému vedl tento postoj. Parlament v době krize chtěl přispět k hledání řešení. Jsme si vědomi, pane předsedo rady. Omezení, kterým již národní rozpočty ne- unikají, to se měří platebními prostředky. Chceme dospět k rychlé dohodě a budeme dbát čtyř věcí. Za prvé, vzít v úvahu priority parlamentu, jak naznačili zpravodajové, zejména u výdajů na konkurenceschopnost a činnost Evropy ve světě. Za druhé, souvislost mezi rozhodnutím Evropské rady a jejich rozpočtové promítnutí, konzistentnost o které ministři financí někdy hovoří způsobem, který není věrný realitě. Za třetí, spravedlnost vůči zemím, které nejvíce potřebují evropskou pomoc, aby dohnali spoždění, k kterému je odsoudili nespravedlivé dějiny. Tyto země by neměly být nepřímými obětmi nesprávného řízení a fungování v jiných zemích. Za čtvrté financování priorit klíčových kroků programu Evropa 2020. Finanční trhy sami o sobě si dnes uvědomují, že návrat k růstu bude nejlepší zárukou splácení dluhu. A obvinujeme bankéře a trhy, že jsou krátkozrací, ale neměli bychom být slepí a měli bychom zajistit dostatek výhledu. Děkuji, pane Lamasure. Slovo má na minutu paní Hercog. Pan, pane předsedo, ráda bych poblahopřála paní Balzány i eh, i panu Bekovi, zpravodajům. Jenom málo, několik, něco málo připomínek. Máme málo peněz, ale potřebujeme snad více Evropy, proto potřebujeme silnější jednotný trh, větší solidaritu, větší regionální pomoc a e, více růstu. Druhá poznámka. Rozpočet Evropské unie není nákladová položka, ale investice do budoucna ve prospěch ekonomik členských států. A tak můžeme také dosáhnout inteligentního udržitelného udržitelného a inkluzivního růstu, což by vedlo k větší zaměstnanosti v Evropské unii a je to potom opravdový boj proti chudobě. Evropský parlament musí na tomto trvat během dohodovacího řízení. Eh, ne, přistoupíme na takovou dohodu, která by ohrozila naše společné cíle v rámci Evropy 2020. Děkuji paní Hercak a teď je eh, paní Haglund. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat zpravodajce za kvalitní práci. Já si myslím, že si musíme uvědomit, že jsme se pokusili eh, postoupit ve vyjednávání, které bylo velice obtížné, ale výdajová úroveň, která je navržena, je něco, co nemohou členské státy přijmout. To znamená, že nyní se musíme dohodnout na společném stanovisku. Já jsem byl zodpovědný za tuto otázku, za liberály a my jsme navrhovali některé škrty, ale bohužel jsme se neprosadili během hlasování. Proto se zdržíme při hlasování. Ale jsou tady určité pozitivní postřehy. My bychom se chtěli zasazovat za Evropu 2020. Tady se musí více investovat do výzkumu, inovací. To je podle nás pozitivní. Na druhé straně ovšem vidíme, že současná ekonomická situace neumožňuje neomezeně navyšovat rozpočet. Musíme se podívat na to, kde budou nové výdaje a kde jsou možné úspory. A byli bychom si přáli konstruktivní diskuzi ohledně škrtů, ale to se nám nepodařilo. Takže uvidíme, jak bude pokračovat toto jednání. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Děkuji, uh, pane Harlunge. A teď má slovo pan Epik na minuto. Děkuji občané se nás ptají, co děláme. Evropský parlament by měl vést příkladem, ale ne, má žádnou historii úsporných opatření. Naopak rozpočet narostl o 6,1 miliard euro. Škrty se donedávna pokládaly za antievropský akt. Teď už je to ale pro evropský akt. Já jsem vždycky navrhoval jako člen AKR revizi parlamentu. Spolu s mým kolegou Geoffrey van Hohem jsem nedávno vypracoval dokument ve prospěch našeho think tanku Nový směr, aby se seškrtal rozpočet parlamentu o 25% za několik let, tak aby se ty excesy zakončily. Tak se ten dokument eh, jmenuje a poslali jsme to rozpočtovému výboru a výboru pro, pro eh, rozpočtovou kontrolu. Musíme omezit eh, počet jazyků, kam se překládají dokumenty v přípravném stádiu a také ten historický projekt Evropy, to bude jednoduše bílý slon Evropského parlamentu a budou námi občané pohrdat kvůli tomu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Eppingu. A teď má slovo pan Vaneke na minutu. Nu Děkuji, pane předsedo. Evropa prochází velmi tvrdou krizí a my předkládáme rozpočet hanby, protože se vůbec nesnažíme předložit zásadní úspory. Například zrušením zcela zbytečných institucí a agentur, myslím na výbor regionu, na EHSV, to je celá řada institucí, kde nevidím konkrétní užitečnost. A stojí přes 100 milionů euro ročně Evropského daňového poplatníka, a to nehovořím o třech milionech euro, které dáváme k tureckým okupantům Kypru a další podobné hlouposti. Je to ostuda. Nejsme schopni snížit naše platy a náklady Evropského parlamentu. A pokud je to pokrytecké, tato kritika, tak potom je možné odhlasovat návrhy na snížení. A Potom žádné pokrytectví nebude, vyšleme jasné sdělení našim občanům a ukážeme, že jsme schopni skutečné snahy. Děkuji, pane Van Eck. Na dvě minuty má slovo pan Marinesku. Děkuji, pane předsedo. Nehovoříme o, hovoříme o rozpočtu 2012, kdy Evropská rada v Bruselu jedná o národních rozpočtech. Zdá se být paradoxem, že hlasujeme o rozpočtu EU a současně se hovoří o podpoře rozpočtu národních. Hovoříme o krizi a pracovních místech. Je potřeba investic. Evropský rozpočet chrání a otvírá nová pracovní místa. Nyní hovoříme o potřebě evropské infrastruktury v dopravě, v energetice a Evropská unie je nejsilnější celostvou ekonomikou a je třeba dokončit vnitřní trh, zejména v oblasti služeb, abychom si zachovali toto postavení. Evropský rozpočet v tomto směru sehrává svou úlohu. My jsme si stanovili cíle ve strategii 2020, zaměstnanost a růst. A současně říkáme, že existují členské státy, které přispívají více a rozpočtové přerozdělování nesleduje tato měřítka. Chtěl bych vidět, kolik investované euro v členském státu zůstane v příslušném členském státu a kolik je přerozdělováno do jiného členského státu. Já bych chtěla, chtěl vědět, jaký je vliv rozpočtu na zaměstnanost. Možná komise předloží takovou studii. Věřím, že jedno euro investované do regionu EU ovlivňuje i další regiony a je zárukou pro budoucnost EU. Budu, naše budoucnost závisí na budoucnosti EU. Opustme populismus a odhlasujme rozpočet tak, jak je navrhován. Děkuji. Děkuji, pane Marinesku. A nyní pan Galtieri, minutu. Okruh eh, čtyři je nedostatečně financován a to strukturálně v porovnání se závazky a strategickými zájmy EU. A to je skutečně velmi bolestné rozhodnutí, protože my bychom si rádi zachovali priority, zvláště z hlediska Palestíny, protože to je naprosto nezbytná záležitost, zvláště z hlediska rozhodnutí amerického kongresu. Pak je tady také eh, rybolovná politika, i tam jsou škrty, které jsou politickými, to je specifická záležitost. Dále je tady otázka Afganistánu. Tady také je to bolestný eh, škrt, který eh, vyplývá z našich aktivit, protože Evropská unie je druhořadým aktérem v porovnání s ostatními. Pak jsou tady naléhavá opatření. Zde je problematika zvláštního zástupce a přípravných opatření. Komise odmítla článek 51c, který uh, Ehm, poskytuje parlamentu omezenou úlohu z hlediska těchto opatření. A s tím tedy souvisí eh, tyto škrty. Parlament se nerozhodl pro tuto úsporu a rada by to měla vzít eh, v potaz. Děkuji, pane Galtieri. A nyní? Nevidím paní Jadřejevskou, takže na minutu bude hovořit pana, paní Grelie. Pour la deuxième année, nous assistons à un jeu de... Již druhou, druhý rok hrajeme tuto stínohru. Komise předložila návrh, který sotva umož, umožnil plnit eh, již spuštěné programy a rada drží dogma střídmosti a rozhoduje o omezení prvořadých programů z hlediska sociálně-ekonomického rozvoje. Náš výbor se snaží mobilizovat rozpočet pro prostředky 2020 a zdůrazňuje programy výzkumu, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a soudržnosti pro veřejné investice. Je to konzistentní návrh. Vděčíme za to naší zpravodajce paní Balcány, ale rozpočet Unie není dostatečně financován. Členské státy mají za cíl pouze snižovat veřejnou sféru trestat jednotlivá území, hovořím o makroekonomické kondicionalitě a občany. A na v první řadě ty nejvíce zdramitelní. Hovořím zde o osudu potravinové pomoci a to, co rada v této věci chystá. Žádné eurobondy, mezivládní metoda, která převládá a směšný rozpočet a miliardy, o kterých hovoří pán, pan Sarkozy a paní Merkel. Děkuji, paní Grelie. Slovo má pan Nistor na minutu. Eh, pane předsedo, já vám děkuji. Já bych eh, chtěl vyslovit jenom jednu poznámku. Týká se to používání nástroje Eh, pružnosti pro eh, dva cíle 2020 eh, program sousedství a výzkum a rozvoj. A protože to opravdu má aspekt přidané hodnoty na evropské úrovni. Samozřejmě hovoříme také o nedostacích při implementaci. Já jsem byl pozorovatelem v Tunisku během voleb minulou neděli a vidíte, že e, Arabové opravdu by chtěli, aby Evropskou unii bylo více vidět a aby byla větší podpora ve prospěch demokratizace a budování demokratických institucí. Sedmý rámcový kontra, program je velice důležitý pro konkurenci dnes i zítra. A velký e, manevrovací prostor nám poskytuje právě nástroj pružnosti v těchto dvou prioritách. Proto i za skupinu EPP bych rád vyzval radu, aby opravdu toto brala v úvahu. Děkuji, pane Vanisteroje. A nyní na minutu paní Jendřejevská. Děkuji, pane předsedo. Jsme v krizi, to je pravda ale v evropském rozpočtu eh, musíme mít nástroj na podporu všech zemí. To znamená, musíme mít nástroj, který umožňuje navyšovat investice do veřejných služeb. Protože v rámci tohoto rozpočtu dáváme dohromady prostředky pro společnou zemědělskou politiku a pro kohezní politiku. Musíme také přijmout specifická opatření pro eh, výrobce kteří jsou v krizi. A dále tady máme také nezbytnost podporovat nejchudší občany. V tomto rozpočtu je nutné posílit investice Evropské unie tak, aby se tento rozpočet stal výrazem inteligentní a trvalé prorůstové politiky. Je nutné podporovat Erasmus a také celoživotní vzdělávání, mládež pohybu, Eh, toto vše bylo součástí našich návrhů a také nesmíme zapomínat eh, na Palestínu v tomto rozpočtu a také musíme usilovat o navýšení rozpočtu v oblasti politiky sousedství, zvláště z hlediska arabského jara. Pane předsedo, byla bych ráda, kdybychom našli schodu v těchto oblastech. Děkuji. Takže vypadá to, že paní Jedřejevská je nyní v sále, takže jí dávám slovo na minutu a půl. Dámy a pánové, Podobně jako loni, i letos nás očekávají obtížná jednání o rozpočtu na rok 2012. Ráda bych zdůraznila několik prvků, ve stanovisku parlamentu, které pokládám za velice podstatné a které do značné míry jsou pokračováním toho, k čemu vyzýval Evropský parlament již loni. Ráda bych konkrétně poukázala na pozměňovací návrhy, které zvyšují finance eh, na celoživotní vzdělávání, na program Mládež akce a na celý cyklus programů spojený se sedmým rámcovým programem co do výzkumu a inovací. Byla bych velmi ráda, aby Rada opravdu opravdu pozorně eh, se, se eh, prostudovala tyto pozměňovací návrhy a aby pozitivně pohledla na cíle parlamentu. Rozpočet na příští rok Ehm, konkrétně poukazuje na otázky spojené s inovací hospodářství, s možnostmi pro mladé lidi, a to zejména v situaci, kdy tak velkým problémem je nezaměstnanost mladých lidí a to, že chybí jim kvalifikace, které by potřebovali, aby uspěli na pracovním trhu. To, co navrhuje evropský rozpočet a evropské politiky, nestačí, ale myslím si, že je to velice důležitý signál a že to směřuje eh, eh, správným směrem pro Evropskou unii, totiž je třeba podporovat růst a zaměstnanost. Jsem rovněž potěšena, že se zvyšují mm, eh, platby podle návrhu komise na politiku soudržnosti. A parlament to podporuje. Byla bych ráda, aby to podpořila i rada, protože tyto platby už příští rok budou vysoce zapotřebí. Děkuji za pozornost. Děkuji vám paní Jendřivská. A tím se dostáváme k fázi spontánního řečníka. Na jednu minutu má slovo pan Abad. Děkuji, pane předsedo. K krizovém kontextu máme vyvážený a odpovědný rozpočet, který stanoví řadu priorit. Víte, v Evropě Potřebujeme konkurenceschopnost, reciprocitu v obchodní výměně a také výzkumnou a průmyslovou i energetickou politiku, které budou silné. Politiku Evropy, která bude hovořit jedním, jednotným hlasem ve světě. Jak připomněli kolegové, je třeba samozřejmě, aby rozpočet byl orientovaný na mládež a na chudé. Mladí jsou prvními obětmi. A když o 5% navýšíme prostředky na program Lifelong Learning, tak dáme dobrý signál pro dobrovolnictví, pro mladé v Evropě. Mládež v pohybu, to je program, který bychom měli prohloubit a vytvořit skutečný Erasmus pro učně. E, vzhledem ke krizi potřebujeme skutečný federální rozpočet s vlastními zdroji, jako je daň z finančních transakcí, jak to navrhl prezident Sarkozy a kancelářka Merklová. Ve stále obtížnějším mezinárodním klimatu musíme vydržet a z rozpočtu udělat nástroj pro to, aby se Evropa stala Evropou občanů a ne Evropou výrobců. Děkuji, pane Avane. Slovo má pan Balčitis. Děkuji, pane předsedo. Opravdu situace v Evropě je dnes velice složitá a naše snahy dosáhnout eh, konsensu při diskusi o rozpočtu na rok 2012 jsou obrovské. Rád bych poděkoval kolegyně paní Balcány a ostatním, kdo se podíleli na vypracování tohoto návrhu. Ano, my opravdu doufáme, že dnes padne rozhodnutí v Bruselu, ale ať už to bude jakékoliv rozhodnutí, bude ho třeba financovat a proto rozpočet na rok 2012 2012 může být historický. Může to umožnit Evropě, aby situaci stabilizovala. Abychom tohoto cíle dosáhli, a o tom už kolegové hovořili, měli bychom snížit investice mě, na vědu, výzkum a zemědělskou politiku takovým způsobem, aby rovným způsobem byly členské státy financovány, aby tady to vedlo k tvorbě pracovních příležitostí a k efektivnímu využívání zdrojů. Děkuji. Senora Matera. Paní Matera má slovo. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěla poblahopřát oběma zpravodajům, paní Balzány a pánu Fernandesovi a také jejich spolupracovníkům. Chtěla bych jim poděkovat za výbornou práci ohledně rozpočtu 2012. Je to úspěch pro Evropský parlament. Přes všechny potíže, které zde byly v souvislosti se škrty a také v souvislosti s situací úspor Poprvé rozpočet 2012 se soustředil na priority a cíle, které se týkají mladých lidí, malých a středních podniků, výzkumu a inovací. Jako zpravodajka výboru žen zodpovědná za rozpočet, musím říct, že jsem spokojena s programem DAFNE, který obsahuje určitá opatření boje proti násilí páchaného na ženách obnovila, obnovily se částky, které navrhovala komise. Institut pro eh, genderové otázky mm, i zde se ponechaly částky, které byly původně eh, stanoveny. Takže jsem ráda těmto výsledkům. Děkuji, paní Matera. Pan Vandalen má slovo. Pane předsedo, navýšení rozpočtu nepodpořím. Většina parlamentu si pře navýšit závazky o 4% a platby o 5%. To je v jasném rozporu s tím, co probíhá ve všech evropských hlavních městech. Probíhá snaha o jasné ozdravění, o větší rovnováhu mezi příjmy a výdaji. Parlament není realistický a pokračuje v trendu z posledních let. Více, stále více. V jednom odvětví jde vývoj správným směrem. Rozpočtový výbor schválil můj návrh týkající se zmrazení 15 nákladů na administrativu a cesty. A sekretariát musí prokázat, že potřebuje více prostředků, aby mohl čerpat z této rezervy. A potom uvidíme, zda uvolníme prostředky z rezervy. Myslím, že takto bychom měli pracovat u každé rozpočtové debaty. A nyní má slovo pan Ferreira. Děkuji, pane předsedo. Tento rozpočet ještě jednou ukazuje zcela jasně, jaký je smysl solidarity, o které hovoříme. Výše rozpočtu je nižší o 8,8 milionů euro oproti rozhodnutí z roku 2006 o finančním výhledu. A tyto částky brání ekonomické a sociální soudržnosti v kontextu agrese vůči zemím, které jsou předměty programu MMF a Evropské unie. abychom si udělali představu o řádu těchto záměrů, celková výše rozpočtu se velmi blíží tomu, co je naplánováno pro rekapitalizaci bank v Evropě. Hovoříme o represi, migrace, o militarismu a v oblasti soudržnosti a zaměstnanosti tento rozpočet nedělá zdaleka to, co by měl pokud jde o rozpočtové škrty Evropského parlamentu, přes 20 milionů euro, pokud jde o tlumočení a překlady, tam by mělo dojít ke snížení. Je to útok na zaměstnanost v této oblasti a proti multilingvismu, což je základní prvek Evropského parlamentu. Děkuji, pane Ferreiro. Pan Rubik má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že těžiská komise byla dobře vybrána my musíme podporovat jakousi pokrokovou strategii ve prospěch vytváření nových míst a proto myslím, že eh, rozpočet zatím je velice vhodně formulován. Ti kolegové, kteří jsou pro úspory v parlamentu, tak bych jim doporučil, aby sami byli příkladem a tyto úspory provozovali. Já si myslím, že je také nutné zde stanovit přesné podmínky rozpočtu až do roku 2014 chceme, aby mm, tady došlo k takové strukturalizaci, která by umožnila dostat pod kontrolu eh, krizi. Eh, daň z finančních transakcí by možná byla také hodným prostředkem pro zajištění bonity fondu pro finanční stabilizaci. To znamená, eh, že by zde byla záruka, že eurobondy budou také zpětně proplaceny. Děkuji. Děkuji, pana Rubiku. A není? bude hovořit pan Rubiks. Pane předsedo, když eh, se podívám na dokument, který právě diskutujeme, pak musím říci, že to na mě nedělá dojem jako dokument, který vystihuje eh, krizi v Evropě. Jsou tam ty samé kategorie jako vždy, někde více, někde méně, ale rozhodně to nebudí dojem, že se snažíme šetřit a neříká se, co chceme vyřešit tímto rozpočtem v dobách krize. A tady hovořím i o společné zemědělské politice, vědě, soudržnosti, a také o kontrole a monitoringu. A právě to, eh, tyto kontrolní a monitorovací struktury tady v parlamentu nám často sdělují, že se nesprávně zachází s miliardami eh, euro, ne dost efektivitě. A kontrolní struktury přitom dostávají méně finančních prostředků, což nedokáže eh, s našim voličům v Lotyšsku vysvětlit. Děkuji. A dále pan Perdan. Perdan. L'ensemble <laughs> Já bych chtěl poděkovat paní Francesce eh, Balzany eh, za tuto práci. Ona jenom o něco přesáhla částky komisy a umožnila, aby přidaná hodnota evropských výdajů byla posílena. A to v tom opačném duchu, než byl postup škrtů e, rady. Mám na mysli zvláště investice do celoživotního vzdělávání a výzkumu. To jsou velmi důležité nástroje EU pro realizaci strategie 2020. Ano, v tomto období krize musíme ukázat občanům, že se vyvíjí úsilí ze všech stran, ale nebylo by dobré realizovat eh, takové škrty, které by podlomily celý rozpočet. Eh, například zde padl návrh zmrazit eh, diety, ale mm, vyjednávání s radou bude velice obtížné a já očekávám netrpělivé období, kdy budeme financovat zdroj eh, na základě vlastních zdrojů. Děkuji. Mm, děkuji, pane Dardene. A nyní pan Silvestris. Ano, pane předsedo, já jsem velice rád, že rozpočtový výbor přijal návrh výboru kultury z hlediska navýšení okruhu 2. E, tady došlo ke ztrátám v oblasti společné zemědělské politiky na úrovni 12%, takže by bylo nemožné dosáhnout cílů tak, jak to ostatně bylo řečeno příslušným komisařem. My jsme požadovali 200 milionů Eh, které by se měly soustředit na ovocnářský a zeleninový eh, sektor, tak aby se reagovalo na krizi heku. Pak jsou tady ještě další eh, okruhy, které jsou důležité a kde je nutné usilovat o navýšení, například pomoc nejchudším občanům. To je velice důležité. Diskuze ohledně právních základů nás ohrožuje, že to povede ke slepé uličce. Dále je nutné řešit zprávu migračních toků. Itálie je jedním z uživatelů z těchto subvencí. Děkuji. A nyní bude hovořit pan komisař Levandovský za komisi. Thank you, president. Děkuji, pane předsedo. Eh, naslouchal jsem výměně názoru a je mi zcela jasné, že stanoviska jsou i nadále rozdílná. Proto se je budeme muset snažit dohodnout a proto bude dohodovací řízení v eh, eh, v listopadu mám eh, stejný dojem jako pan Hardong, že to je jakési pocit deja vu, že pořád jak si bojujeme proti stejným stereotypům a předsudkům, které ovšem nejsou pravdivé. Jeden z nich eh, tvrdí, že eh, všichni škrtají a přitom naopak to stoupá. Já jsem ale ukazoval statistiky, ukazoval jsem národní rozpočty 27 členských států, které rostou od roku 2000 2009-2012 bez všechny snahy snižovat. Nominálně se jedná o růst a vlastně v Evropském parlamentu je stejná kombinace omezování, ale zároveň je třeba dodržovat právní závazky. Pořád ještě se postupně eh, zavádí pro zemědělství, eh, pak tady máme ještě nezaplacené kontrakty na eh, výzkum Kum a také jsme ještě dali přísliby arabskému světu. To jsou výdaje navíc a víme, že tady je takovýto rozpočet, ale na konci finanční perspektivy platby na soudržnost se pohybují a pořád ještě je máme o 18,8 miliardů méně v tomto rozpočtu, než kolik je prognóza, která přichází z členských států do Bruselu. To je jeden stereotyp a stručně se zmíním určitým odruhám, protože o tom již hovořili mnozí řečníci. Není eh, upřímné, když se eh, Evropský parlament dává jako 2% veřejných výdajů v době, kdy je fiskální a hospodářská krize v Evropě. Jestliže my se teď snažíme navýšit spolufinancování pro země, pro těch šest zemí, které jsou ve velkých problémech, včetně Řecka, aby se zvýšilo spolufinancování, a aby, pak to vlastně znamená, že strukturální fondy ne neboli investice s násobkovým eh, efektem by měly vést k růstu a větší zaměstnanosti. Mělo by to být řešení a nikoli v problémy. Kořeny krize jsou někde jinde. Děkuji vám za pozornost. Gracias, señor comisario. Eh, děkuji, eh, pane komisaři. A teď za radu má slovo pan Dominik. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslanci s velkým zájmem a pozorností jsem sledoval rozpravu ohledně parlamentních eh, priorit, eh, ohledně přístupu k vyjednávání o unijním rozpočtu na rok 2012. A mohu upřímně říci, že jsem byl eh, velice podpořen mnoha těmito projevy. Mám teď dojem, že vše, všem nám začíná být jasné, že musíme se odchýlit od tradičního způsobu schvalování rozpočtu, jak já to um, pamatuju za těch pár let, tak to vypadalo vždycky víceméně stejně. Rada přišla se svým návrhem, pak parlament víceméně v podobné výši přinesl eh, všechny rozpočtové položky a tam, kde tam pak jsme se někde sešli a všichni byli spokojení. Ale dnes je to jinak, protože dnes máme krizi, to nikdo nemůže popírat a proto se musíme na unijní rozpočet dívat jinak. Jak právě eh, řekl i pan komisař, evropský rozpočet rozpočet musí růst a to se děje. To není zmenšující se, ale vzrůstající rozpočet. Musíme jenom hovořit ohledně eh, toho, v jakém měřítku by měl růst, tak, aby to bylo akceptovatelné pro všechny. Nemůžeme eh, pořád se držet stejného schématu. Musíme si zvolit vlastní eh, priority právě teď během krize. Musíme si definovat, co teď Unie potřebuje nejvíc, co opravdu musíme financovat. Musíme udělat přesně tutéž práci, práci, kterou provádějí všechny členské státy. Mají vlastní rozpočet, mají omezené prostředky a musí si zvolit, co v této situaci je opravdu zapotřebí financovat a definovat také nezbytnou úroveň objem prostředků na takové výdaje. Musíme mít na mysli, že doba je nejistá a nevíme, co se stane za pár měsíců. Proto mě velice zneklidňuje tendence v Evropském parlamentu využít vlastně veškeré marže a dokonce i využití nástrojů pružnosti, protože kdyby se něco nepředvídatelného stalo na přes rok, tak nebudeme mít odkud na to vzít další peníze. Já si myslím, že to není dobrá praxe, ale bohužel se velice stabilizovala během této finanční perspektivy, že prakticky každý rok znovu vyjednáváme o víceletém finančním rámci, ale přece o to vůbec nešlo v tom celém cvičení, které se konalo před pár lety. Tehdy jsme se dohodli na maximálních úrovních výdajů a všichni se na to podívali seriózně. Eh, samozřejmě, že se ty prostředky dělily s ohledem na různá kritéria. Nemůžeme zase znovu znovu otevírat eh, diskusi o finanční perspektivě, protože pak bychom vůbec nemuseli teď vyjednávat, že by to stejně nemělo v podstatě velký smysl. Musíme se zamyslet nad tím, jak zajistit evropský rozpočet do budoucnosti, a to zejména v těchto nejistých časech. Musíme rovněž vrátit důvěryhodnost evropským institucím. Nemůžeme připustit, aby tady probíhaly diskuse velice dlouhá, kterým nikdo zvenčí nebude eh, rozumět a všichni budou říkat, že to je v zájmu občanů, přičemž nikdo nebude v podstatě vidět, v čem je problém. Teď Evropa musí znovu získat důvěryhodnost a evropské instituce musí dokázat, že jsou schopny v určitém termínu dosáhnout dohody a zpracovat řešení, které bude dobré pro všechny. A nesmíme zapomenout na jednu velice důležitou věc. Teď je tady krize a dnes bude probíhat další diskuse v rámci Evropské rady. A ta se týká nadměrného dluhu v Evropě. Evropské unii. Znamená to, že v předchozích letech Evropská unie vydávala příliš mnoho. Členské státy vydávaly příliš velké finanční prostředky. A to ukazuje ještě jedno. Dosypávat peníze jakožto všelák na každý problém, to rozhodně není eh, dobré řešení. Někdy je třeba eh, se zamyslet a eh, říci si, zda opravdu ty peníze pomáhají řešit konkrétní problém. A před tímto řešením stojíme teď. Všichni si musíme v klidu sednout s ohledem na priority. Eh, Rada vůbec nechce popírat eh, priority Evropské unie. My jenom prosíme, abychom si klidně sedli a rozumně hovořili o tom, co můžeme opravdu financovat při těch omezených prostředcích, které máme. A nakonec ještě jedna důležitá věc. Musíme mít na paměti další, eh, toto. Často říkáme, že chceme pomoci konkrétním členským státům, poskytnout jim další finanční prostředky, abychom stimulovali jejich hospodářství, ale musíme mít na paměti, že ty finanční prostředky, ty vlastně pocházejí z jejich vlastních rozpočtů. Že například rozpočet musí eh, zahospodařit na ty prostředky, které se k ním pak zase vrátí, což je občas eh, velice obtížné, což já vím eh, z vlastní zkušenosti, zkušenosti mé země. Každá vlastně miliarda z daní na, do rozpočtu, to vlastně znamená, že se musí omezovat prostředky na jiné cíle, na spolufinancování, tudíž musíme nalézt rovnováhu. Co tedy ponecháme v národních rozpočtech na spolufinancování a co převedeme do evropského, do evropského rozpočtu, abychom těm zemím naopak pomohli? Děkuji. Děkuji. Pane Dominiku, není má na dvě minuty slovo paní Balcány. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat všem kolegům i komisaři Levandovskému, ministru Dominikovi za tuto rozpravu, která byla velmi zajímavá. Zazněla celá řada věcí a je tu důležitý faktor. V parlamentu je velká jednota, pokud jde o výklad tohoto rozpočtu. To souvisí se skutečností, že Evropský parlament se nespokojuje s pouhými požadavky, ale také navrhuje dramatické změny u okruhu 4, což je nej, jedna z nejčerp, jeden z nejčerpanějších okruhů, tam Evropský parlament předpokládá snížení o 90 milionů euro. Bylo to velmi obtížné. Nejde o financování priorit parlamentu. Jde o financování priorit Unie. Strategie 2020 to není priorita Evropského parlamentu, je to priorita Evropské unie. A pro financování této strategie 2020 využíváme nástroj flexibility v rozsahu 240 milionů euro a dostáváme se tedy na 150 miliard euro celkově. A to bylo stanoveno v roce 2006 před krizí v roce 2008, než vznikla strategie 2020, než vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. A dnes žádáme využití nástroje flexibility ve výši 240 milionů euro, abychom začali financovat priority, které jsme položili na stůl a které jsou právě nástroj boje proti krizi. Proto doufáme, že naše společná priorita, o které hovořil pan ministr Dominik, bude moci během dohodovacího řízení být lépe definovat. Je těžké hovořit o prioritách, pokud nechceme učinit tento další krok, tedy konkretizovat priority, které byly skutečně ochopitelné. Rok 2020 je zítra a nemůžeme čekat na nový finanční rámec pro financování této strategie 2020. Nejen občané, ale i trhy nás sledují a věřím, že při dohodovacím řízení se nám podaří nalézt jednomyslnost všech rozpočtových úřadů a budeme schopni jednat a rychle dospět k závěru. Slovo má na dvě minuty pan Fernandeš. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat panu komisaři, zástupci rady, poděkovat také zvláště pracovníkům parlamentu i stínovým zpravodajům. Několik slov k rozpočtu Evropského parlamentu. Je to pro předsednictvo parlamentu zejména. Odvedli jsme obtížnou, ale plodnou práci v duchu otevřenosti a spolupráce. A cílem bylo dospět k těmto snížením o 74 milionů euro v rozpočtu EP. Chtěl bych poskytnout některá upřesnění. Pokud jde o úspory v oblasti tlumočení a překladů, zásada multilingvismu nebude ohrožena na žádný způsob. To je zásada, která byla posvěcena a výdaje na tlumočení a překlady jsou ve znamení strukturálních omezení, kdy jednání se soustředí na úterý a středu a tato jednání budou rozložena na pondělí až středu, tedy zásada multilingvismu nebude nikdy spochybněna. Pokud je o cesty, navrhli jsme snížení o 5% pro všechny cesty. A toto jsme prosadili. Bude třeba návrhu do 31. března ze strany předsednictva parlamentu a proto tam máme rezervu 15%, pokud jde o obecné výdaje. To je v pravomoci předsednictva Evropského parlamentu a z tohoto důvodu při dohodovacích jednáních jsme požadovali, aby to bylo předmětem celkové dohody. Dodrželi jsme pravidla a pravomoci každého subjektu a provedli jsme úspory, ale ty úspory nespochybňují cíl, který jsme si stanovili. Vynikající legislativní práce. Evropský parlament a jeho orgány mají střídmý rozpočet, který však umožní budovat evropský projekt. Děkuji. Nyní pan Bege. Pane předsedo, já bych nejdříve chtěl vyjádřit určitou naději. V tom smyslu, že budeme následovat ten, tuto odhodlanost polského předsednictví z hlediska otevřeného diskuzu v parlamentu a že se toto bude moci vyřešit během listopadu. Já také doufám, že duch konference, která se konala ve čtvrtek a v pátek za účasti národních parlamentů. Doufám, že i tento duch se přenese do budoucnosti, to znamená ve smyslu vstřícnosti a ve smyslu konzistentního společného přístupu. Ale zcela upřímně, pane Dominiku, říkám, že vy jste tím svým apelem trošku zkompromitoval tento vstřícný přístup. My jako Evropský parlament nepotřebujeme eh, slyšet žádný apel ze strany rady k odpovědnosti. My dostáváme, my dostojíme více této odpovědnosti než rada. Nemusíte hovořit eh, o pravidlech, zvláště z hlediska článku 120, kde tedy odpovědnost parlamentu je zajištěna. Souvisí to také s tím překročením eh, limitu o 60 milionů a také je to otázka vlastních zdrojů. My jsme skutečně toto nepřekročili, takže eh, zaměřte se sami na sebe. Nástroje, o kterých musíme jednat, jako je nástroj pružnosti, anebo pokud to bude nutné i revize víceletého eh, rozpočtu, to vše samozřejmě se musí opírat o dohody interinstitucionální. Já si myslím, že můžeme tedy klidně, odpovědně dostat našim požadavkům. A opakuji, Nemíchejte věci mezi sebou. My jsme schopni dostat svým povinnostem. A za druhé, evropský rozpočet v posledních deseti letech se zvýšil o 37 a národní eh, rozpočty se zvýšily o 62 Takže Nebyly by dobré, nebylo by dobré, kdyby eh, rozpočet Evropské unie se stal jakýmsi míčem na hřišti, kterého využívají někteří kritici na úrovni národních rozpočtů. Děkuji. Ano, tak nyní pan Lokrkárk eh, Autor eh, eh, stanoviska bych chtěl něco vysvětlit. Eh, já se omlouvám, pane kolegové, budu hovořit anglicky, protože já jsem si uvědomil, že to, co jsem řekl před pár minutami ohledně stanoviska kulturního výboru, bylo úplně nesprávně přeloženo. Asi jste se někteří divili, když jste slyšeli, jak se stěžuje na ta čísla. Ale já jsem dánsky ve skutečnosti řekl, že jsem velice spokojen s tím, čeho jsme dosáhli. To jenom do zápisu. Musím připustit, že eh, tohle je velice, mm, velice nemilá skutečnost, velice mě to znepokojuje, když mě takto bylo neporozuměno, když jsem hovořil svým jazykem. Eh, děkuji, pane Lokrgarte, my si to zaznamenáme i vaši stížnost a budou podniknuta příslušná opatření, ale každopádně vy už jste to vysvětlil a tudíž takovýmto způsobem